Danke, Herr Vorsitzender. Ich hatte gedacht, dass um die letzten Sätze schon. Ähm, děkuji, pane předsedo. Já jsem se domníval, eh, že už toto bylo indikací um, toho, co bych chtěl uvést ve svém závěrečném projevu. Chci velice poděkovat za tuto diskusi. Uh, bylo to pro mě um, pozitivní uh, signál a já mám poprvé pocit, že to je spíše než slyšení, je to taková výměna názorů a um, tedy spolupráce do budoucna, že budeme um, společně hledat řešení a výsledky, které by nás dostali dál. Nebudeme spolu vždy stoprocentně souhlasit, to uh, Eh, je nereálné i v eh, zavedené demokracii. Rozhodující ale je, že my všichni, nás všechny vede společná vůle udělat něco v zájmu občanů a eh, starat se o to, aby evropský projekt pokračoval dál, aby evropské zájmy byly zajištěny i v budoucnu ještě lépe a ehm, to zajištění evropských zájmů také, aby bylo příspěvkem k rozvoji našeho sousedství v tom, že ta situace eh, lidí tam by měla být lepší, měla by mít eh, větší perspektivu a měla by jim přinést budoucnost, která by umožnila, která by umožnila zůstat ve svých zemích a aby jejich děti a děti jejich dětí měly perspektivu. Já si přeju v Evropě a v evropském sousedství e, velkou e, tedy cirkulaci mozků, aby se lidé mohli svobodně pohybovat, svobodně rozhodovat a uplatnit své možnosti tam, kde e, si přejí. Pokud k tomu v příštích pěti letech přispějeme, tak jsme, myslím, před historií již obstáli a přinesli velký příspěvek. Já jsem připraven se pět let angažovat a věnovat se e, intenzivně tomuto projektu a spolehám na vaši podporu. Děkuji vám. Děkuji, pane komisaři. Vidíte, že tento výběr je velice přátelský, jinak byste nedostal tento aplaus, ale také si dovedete představit, že můžeme být i méně přátelský v e, nadcházejících letech. Um, nicméně ten aplaus vnímám jako um, uh, hodnocení a děkuji vám velice za odpovědi, které jste nám dal. Asi ne každý s tím bude souhlasit. S každou z vašich odpovědí to by ani nebylo š dobré, ale myslím, že to je předpoklad pro dobrou spolupráci a e, mm, v případě, že přece jenom napíšeme příznivý dopis, tak že vám mm, budeme schopni nabídnout dobrou spolupráci na nadcházející leta. Děkuji za váš čas. Nyní se sejdou koordinátoři v místnosti 4Q1 a tam budeme právě jednat o tomto milém dopise.